Os el Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. Dobrý den, já dnes budu mluvit maďarsky, zahoji naše zasedání. Na programu máme otázku k ústnímu zodpovězení a ta se týká vzájemného uznávání odborných kvalifikací. Nejprve eh, bych chtěl dát slovo panu Malcolmu Harborovi na pět minut, prosím. Uh, Pane předsedo, s dovolením eh, bych navrhl, abychom chvilku ještě počkali, protože toto je ústní otázka na komisi.